opravdu trvám na tom, aby schůze byla e, zahájena, poněvadž už čekáme 20 minut a e, toto není přijatelné. Dobře, takže hlas lidu se ozval a my tedy začneme. Tak budeme hlasovat? Our chairman is coming in few minutes náš předseda tady bude za pár minut. Chairman, that doesn't stop you stop. Eh, pane předsedo, ale to neznamená, že tady musíme nečinně sedět. Vy mu to potom můžete přidat, až eh, se objeví. Dobře, takže začneme o návrhu stanoviska o absolutoriu Evropskému externímu servisu. Eh, s paní zpravodajka Muniz, eh, takže můžeme. Eh, kompromis jedna pro, proti, eh, schváleno. Jednička, tak ten odpadá. Takže šestka, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Osm a šestka byla Eh, eh, zamítnut. Takže sedmička pro, proti, zdrželi se přijato. Osm pro, proti, zdrželi se schváleno. Devět pro, proti, zdrželi se schváleno. Deset pro, proti, zdrželi se schváleno. Jedenáct pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvanáct pro, proti, zdrželi se schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se schváleno, 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní závěrečné hlasování elektronicky, prosím, hlasujte. Končím hlasování a je schváleno 37 hlasy, pardon, 39, protože někteří tady nemají karty, tři byli proti a čtyři se zdrželi. Blahopřejme paní zpravodajce Muniz. Thank hmm? you.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 ale eh, měl jsem rozhovor eh, s ministry zahraničí a ministry pro Evropu eh, s Ukrajinou. Dnes odpoledne se o tom ještě pobavíme. Souvisí to také s činností paní Ashton. A nyní dostáváme k stanovisku a týká se to komise. Jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se přijato. Ústní změna jedna pro, proti, zdrželi se přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se ještě jednou pro, osmička, proti, zdrželi se zamítnuto, devítka pro, proti zdrželi se přijato, deset pro, proti zdrželi se přijato a nyní elektronické závěrečné hlasování. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování a je to přijato 41 hlasy, 5 se zdrželo, nikdo nebyl proti. Dostáváme se k doporučením radě a komisi. Pan Watson. Eh, eh, pane eh, předsedo, já bych měl takovou žádost. Na základě debaty mezi politickými skupinami jsme si přáli upravit eh, titul té, dikta, eh, té zprávy. A sice je to o použití eh, vysílacích média v diplomacii EU místo jako nástroje diplomacie EU. Já vím, že Konference předsedů je s tím srozuměna, ale může to takto změnit pouze na základě oficiální žádosti z výboru. Eh, proč to tak je? Eh, bylo totiž poukázáno na to, že pokud použijeme slova jako nástroj diplomacie, eh, vypadá to jako kdybychom nějakým způsobem chtěli médii využívat k propagandě. A dva kolegové z EPP, zejména paní Pak, eh, by chtěli tu zprávu zdržet právě kvůli tomu titulu. A já bych prosil, abychom to nezdržovali, poněvadž proběhly už dvě debaty ve výboru. Měli jsme dvě setkání eh, se stínovými zpravodaji. Čili já si myslím, že to může projít a myslím, že už je to i na příští plenárce, tedy na té únorové. Ale já bych skutečně eh, chtěl poděkovat kolegům za spolupráci na této zprávě. Paní Pak. Ano, i když eh, ten titul bude změněn, tak pořád ještě vede k neporozumění. A mě skutečně nechá, já nechápu, proč před evropskými volbami vypracováme zprávu, která eh, může vést nedorozuměním. Tady eh, skutečně eh, to může být zneužito a to prostě takto nejde. My tady skutečně dáváme k dispozici slova a věty, kterými nás potom můžou být po hlavách. Například máme tady kompromis ke kompromisu, ten už musí zůstat tak, jak je. A tam se řekne, tam se říká, vypracuje celoevropskou chartu pro eh, evropská média, kde budou identifikovány hodnoty pro vysílání a bude se eh, bude podporovat objektivnost a tak dále. Čili eh, kdo má nějakou chartu tady sepisovat? toto je prostě jakýsi konstrukt ze zajímavých nápadů, zajímavých eh, slov a může to být skutečně velmi zneužito. A já si myslím, že hlavně vám, Britům, eh, vy tím budete byti nejvíc. Já skutečně prosím, abychom tu zprávu eh, odmítli, anebo já tedy každopádně řeknu kolegům, aby to zhodili, eh, protože toto je opravdu obrovský gol do vlastní brány. A náš výbor se tím bohužel nezabýval, jinak by se do toho vložila už dříve. Já se odmítám, tedy omlouvám za to, že se angažuji eh, tak pozdě. Ale prosím, přečtěte si tento text, ten nás hrozně poškodí. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla říci, že i já jsem se seznámil se stanoviskem naší kolegyně Doris Pak po druhé diskusi, která proběhla včera ohledně tohoto textu. Osobně si myslím, že je to dobrý kompromisní text. Chápu strach, který souvisí s možností debaty, ale nesouhlasím s tímto strachem. Já tedy osobně se nebojím. V kompromisu to, co se tady říká o chartě, tam text vlastně neříká, že je nutné takovouto chartu přijmout. Je to podle mě výzva k neutralitě a k objektivitě. Já opravdu nevím, jak v kontextu evropských voleb výzva k neutralitě může ublížit. Já si myslím, že neutralita to není žádné nebezpečí. A musím opakovat ještě jednou, že to tady není uvedeno jako povinnost. Dále mě líto, že výbor pro kulturu se k tomu nemohl vyslovit. Ale po těch diskusích, které jsme vedli jako stínový zpravodajové s Grahamem Watsonem, můžu říci, že ten text je dobrý a pokud se změní název, tak to bude ještě lepší než to, co jsme tedy přijali v předcházejících zprávách o médiích. Dále si nemyslíme, že bychom měli mít strach říct, co si myslíme i ohledně svobody a neutrality médií v kontextu voleb. Pokud budeme odkládat eh, veškerou debatu ze strachu, že Ferič nebo kdokoliv jiný bude manipulovat eh, s referencemi, tak neuděláme prostě vůbec nic, eh, protože stejně k té manipulaci dochází a nemůžeme se jí vyhnout. Takže si myslím, že bychom neměli mít strach přijmout eh, takovýto text. Já tady nevidím žádné nebezpečí, je to velmi dobrý text eh, a já myslím, že je to text, který naši skupinu ještě stmelil. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Eh, dovolte, aby se k tomu vyjádřil osobní poznámkou. Já budu hlasovat proti této zprávě, pokud se bude o něm hlasovat já jsem také povoláním rozhlasový žurnalista. A jestliže mě někdo řekne, že se mám vyjadřovat neutrálně, eh, tak eh, jsem nervózní. Žurnalismus nemůže být neutrální, musí být nezávislý. Nikdo není neutrální, každý má svůj názor a také ve veřejné debatě eh, mají média předkládat rozmanité názory. Já myslím, že toto je v protikladu k přiměřeně liberální společnosti. A já také třeba ten bod jedna a možná, kde se říká, Eh, že média mají být používána, jako nástroj, který bude komunikovat politiku EU a tak dále. To skutečně není úkolem médií. A aby to ještě činila objektivní. To skutečně je, jako bychom chtěli prodávat politiku. Není to tak myšleno, já vím, ale zní to tak. A s tím já opravdu nemohu souhlasit. A tam se říká, že má stanovit eh, institucionální, ne, eh, právní rámec pro eh, vysílání v EU. To je proti smlouvám, protože toto přece spadá do pravomocí členských zemí. Ano, tady Tady, eh, dobře, to se možná v budoucnosti musí nějakým způsobem změnit, budeme se nějakým způsobem změnit, ale teď to nemůžeme prostě takto paušálně jednou větou změnit, poněvadž toto je proti kompetencím, tak jak jsou rozděleny vedle smlou, eh, podle smlouvy. Takže já osobně, ale je to jenom moje osobní eh, návrh, eh, já eh, tedy jsem pro návrh paní Pakové, abychom o tom dnes nehlasovali, jinak tedy budu hlasovat proti. Eh, já myslím, že by bylo dobré, kdybychom se na to podívali ještě jednou a možná, že změnili znění tak, aby to bylo přijatelnější. Dobře, takže nejdříve se Graham a potom budeme hlasovat, jak navrhuje paní Pak. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane předsedo, vy jste mě laskavě zhruba před měsícem navrhnul, abych si promluvil s paní Pak. Eh, my jsme se setkali před třemi, čtyřmi týdny a debatovali jsme o tom. Já jsem dále eh, měl debaty eh, se stínovými zpravodaji a já skutečně lituji toho, že došlo k nějakému nedorozumění. Já osobně to nevidím eh, jako něco, co by hovořilo o eh, vypracovávání nějakých eh, pro, propagačních, propagandistických médií. Ano, ono se to týká Euronews, ale mohlo by se to týkat všech médií. Samozřejmě je možné to změnit konkrétním pozměňovacím návrhem, ale Eh, jestli si myslíte, že to pomůže, tak eh, dobře můžeme to odložit, pořád ještě se to může odhlasovat na plénu v březnu, ale já bych skutečně byl rád, kdyby se to neodkládalo, poněvadž my jsme to nechali projít standardním kolečkem ve výborech. Není to nic tak velkého a já si myslím, že by bylo skutečně dobré, eh, kdyby to parlament prohlasoval ještě teď na za současného mandátu, ale jestli tedy třeba to odložení o týden nebo tak pomůže, tak proč ne? Já bych chtěl eh, říci, aniž bych to chtěl zdržovat, my jsme si vyslechli eh, to, co řekl pan Graham, pan předseda, paní Pak a my tedy podpoříme eh, odložení tohoto, této debaty na později. Takže co budeme hlasovat, nebo to tedy rovnou odložíme a sejdeme se příští dne. Dobře, takže eh, je to možná i moje eh, vina, že eh, jsem tomu nevěnoval dosti pozornost, že se nepodařilo eliminovat formulace, které mohou vést k určitým nedorozuměním. Dobře? Wir kommen jetzt zum Bericht Pakistan. A teď se dostáváme ke zprávě o Pakistanu. Eh, zpravodajem je pan kolega Cala. Má k tomu ještě někdo něco? Není tomu tak, takže můžeme hlasovat. Mr. Steer, you have to tell always. Pan Steer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 27, první, či, první část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 28, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 29, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 30, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 31, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 32 ve dvou dílech. První díl, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Druhý díl, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Ověříme elektronicky. Hlasujeme teď. Končím hlasování.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 Končím hlasování. Andres mit 27. 27 pro, 20 proti. Schváleno. 53, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 55, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 56, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 57, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 58 ve dvou dílech. První díl proti, zdržel se schváleno, druhý díl, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 9, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 10, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 11, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 12, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno,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 proti, zdržel se schváleno, čtyři, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, pět, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, Deve. čtyři, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, Deve sedm, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, osm, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, devět ve třech částech, první část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 9.13, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 9.14, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 9.15, kdo je pro, 15, proti, zdržel se, schváleno, 9.16, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 9.17, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Elektronicky hlasujeme V celém předpisu, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 40 pro, 1 proti, 7 se zdrželo. Zpráva je přijata. Gratuluji. A nyní zpráva paní Janaku. Paní zpravodajka nechce se vyjádřit, takže hlasujeme hned. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 36, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 39, kdo je pro? Proti, zdržel se. Ověříme elektronicky, pravděpodobně schváleno. Končím hlasování. 21 pro, 25 proti, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 45, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 49, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 6, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Návrh 54, kdo je pro? proti, zdržel se schváleno, kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, návrh 68, kdo je pro, proti, Myslím, že je to schváleno proti vlastní frakci zpravodajky. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. 23. 23 pro, 22 proti, 2 se zdrželi zamítnuto. Kompromis 9 kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 76, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme elektronicky. Končím hlasování. 20 pro 27 proti zamítnuto. 77, kde je pro? proti, zdržel se, ověříme. Končím hlasování. 22 pro, 25 proti. Zamítnuto 78 kde pro, proti. Zdržel se zamítnuto 79 kde pro, proti. opět ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď to rozhoduje vždycky ten bez toho hlasovacího lístku. 80, kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 81, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 82, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 83, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 85, kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto, 87, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 88, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 89, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 16, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, návrh 92, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 93, kdo je pro, proti, zdržel se, elektronicky ověříme. Končím hlasování. Jednoznačně zamítnuto. 94, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 95, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 96, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 97, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 98, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. Elektronicky ověříme návrh 98. Končím hlasování. Zamítnuto. 99, kde je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 100, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 11, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Návrh 101, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 105, kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. 106, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 107, kdo je pro, proti, zdržel se. Elektronicky ověříme. Končím hlasování. 18 pro 29 proti, zamítnuto 109, 100, 108, 109, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 110, kdo je pro, proti, zdržel se, 110, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 111, 100, 111 kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. Končím hlasování. 22 pro, 23 proti, 112, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 113, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno, 115, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 116, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 120, kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. 28 pro, 20 proti, schváleno. Kompromis 13, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 127, kdo je pro? To byla chyba, říká předseda. Máme to špatně na seznamu. Máme hlasovat o kompromisu 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. A nyní tady 134. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 135. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 142. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto, 138 odpadlo a nyní 143, kde je pro, proti, zdržel se schváleno, 144, kde je pro, proti, zdržel se schváleno, 145, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 146, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 148, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 149, kdo je pro? Proti? Ještě jednou hlasujeme 149. Proti? Zdržel se. Ověříme. Končím hlasování. 22 pro, 26 proti, zamítnuto. A nyní 151, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 152, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 153, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 7, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ještě jednou 13, kdo je pro? Promiňte, 14, říká předseda, kdo je pro, proti. Zdržel se, schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 17, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Ověříme. Končím hlasování. 26 pro, 22 proti, schváleno. A nyní hlasujeme o návrhu 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ověříme.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 pro, 27 proti, zamítnuto. 1, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 2, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 3, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 4, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 5, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 6, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 29, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 150, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní hlasujeme o kulturním výboru jeho stanovisku. E, odstavec 3, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. Brambole e, A, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Preambule B, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. A nyní budeme elektronicky hlasovat o celé zprávě. Zahají hlasování. Končím hlasování. zamítnuta. 21, 26, 1. Dvacet jedna pro, Jan Stýl, 27 proti. Pra, paní Janako, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice překvapená tím výsledkem, protože e, na setkání stínových zpravodajů jsme byli zajedno, co se týče kompromisních návrhů, návrhů na změny a i při jednotlivých debatách nebyly žádné námitky, takže jsem vůbec netušila, že může dojít k takovémuto Eh, k závěrečnému výsledku. To je zcela v rozporu s těmi dohodami, které jsme učinili. Ano, to se může stát, ale možná, že se stínoví zpravodavé neprosadili ve svých frakcích se svými názory, s tím, co jste si dohodli. Já vám mohu pouze sdělit výsledek hlasování. Paní Nikolaj? Děkuji, eh, pane předsedo, eh, za liberály. Na eh, posledním setkání stínových zpravodajů jsme poradili paní Janaku, aby odmítla kompromis 16. Řekli jsme, že když se to nestane, že budeme hlasovat proti. Včera jsme tedy se naprosto jasně vyslovili proti návrhu, eh, návrhu 16, bylo to fér a eh, naprosto mm, otevřeně jsme eh, hlásili předem stanovisko naší frakce. My s 16 problém nemáme. Náš problém spočíval v tom, že e, tam také prošel e, návrh na e, jednotné sídlo Evropské unie. Proto jsme museli změnit svůj postoj, protože to vlastně odmítalo odmít, nebo zamítalo, zamítalo místo Spojeného království ve, v Radě bezpečnosti. A co to, co to má co dělat s náboženskými a kulturními odlišnostmi, ptá se předseda. a co to má co vůbec dělat s tou zprávou? Co má jednotné sídlo, co společného eh, s kulturní situací eh, v Alsasku snad? Aha, šlo o sídlo Evropského parlamentu, říká předseda z pléna hlasy bohužel bez mikrofonu. Já jsem myslel, že jde o eh, jedno sídlo Evropského parlamentu, říká předseda. Měl jsem pocit, že se pan Tanok vyslovil proti jednotnému sídlu Evropského parlamentu. Omlouvám se, takový je tedy výsledek. Myslím, že se jednalo o dvě otázky, kde došlo k nedorozumění jednak tedy jednotné sídlo a ta druhá otázka se týkala kompromisu 16. Bylo by možné toto napravit? Eh, můžeme se pokusit ještě příští týden? Ne, už šance není. A nyní, nyní tedy protiraketový štít. Spravodaj, chcete se k tomu vyjádřit? Není tomu tak? Kde je? Tamhle. Já jsem chtěl jenom krátce poděkovat za dobrou spolupráci na této zprávě. My jsme tentokrát eh, pracovali trochu intenzivněji, abychom zprávu vůbec dali dohromady a nakonec se nám podařilo dosáhnout eh, dohody a jednoty o rozšíření toho štítu. Ten původní text byl jednodušší, ale za tak obtížné situace se ukázalo, že v rámci toho časového harmonogramu by to bylo obtížné, proto jsme eh, si řekli, že bude lepší eh, tu zprávu stihnout včas a proto jsme se dohodli, vybudovali jsme ten text na nových kompromisech a i mezi výbory se nám podařilo dosáhnout takové dohody, za kterou stojí většina poslanců. Takže můžeme začít s hlasováním. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní paragraf 3 původního textu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Paragraf 6 původního textu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno a nyní 51, 52, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 50, 53 eh, odpadá. Kompromis 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 57, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 60, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 64, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. A nyní 68, 69, 70. Je to taková pestrá skupina, která je protchnuta společným duchem souznění. A kdo je pro? Já, ta, ta, asi svatý duch tady, tady zafungoval, ale pouze pro pana Liseka, ne pro pana Pasku. Schváleno. Kompromis 10, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. 78, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Paragraf 16, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. 83, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 86, 87, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 89, 90, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 94, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 12, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, a nyní návrh 1, kdo je pro, proti, kdo je pro dvojku? Oba dva schváleny a nyní elektronicky hlasujeme o celé zprávě. Končím hlasování. 37 pro, 7 proti, 3 se zdrželi schváleno. A tím jsme hotovi. Prosím, pan Šulc. Pane předsedo, já musím oznámit, že eh, od mé eh, frakce eh, přijde menšinová zpráva. Ano. Ano, od nás také. Takže ještě blahopřeji zpravodaji a nyní Bod 18 na pořadu jednání zpráva o Turecku. A e, dávám slovo paní Omen Reuten. Yeah. Yep. Uh, Pane předsedo, ale všichni tady chodí po sále. Pane předsedo, vážení kolegové, už 9. prosince jsme měli první diskusi o návrhu usnesení o Turecku v tomto výboru. A, a zatím došlo k určitému vývoji jako zpravodaj pro Turecko se nikdy nenudíte a myslím, že mohu hovořit jménem všech, když řeknu, že jsme velmi znepokojeni posledním vývojem v Turecku. A právě proto jsme se rozhodli vzít si více času na dokončení tohoto usnesení, abychom umožnili náležitou a podrobnou reflexi o těchto událostech. Vážení kolegové, řešení korupce na všech úrovních je důležitý prvek fungujícího právního státu a my očekáváme, že vyšetřování, které začalo 17. prosince, bude pokračovat bez překážek. Nicméně, nedávné události vyvolaly znepokojení, pokud jde o nestrannost vyšetřování a také rozdělení pravomocí. Pokud jde o pravidla upravující Vysokou radu soudců a státních zástupců, my jako parlament pořád říkáme, že role před, ministra spravedlnosti v této radě je zdrojem pochybností a znepokojení. A jakýkoliv krok, který má posílit tuto roli, by ještě zvýšil naše znepokojení. A proto jsme požádali tureckou vládu, aby se nevměšovala do soudních řízení a aby zajistila, že pravidla budou v souladu s nezávislostí justice a oddělení pravomocí a také, že budou respektovat příslušné články ústavy. Doporučujeme tureckým úřadům, aby vzali v úvahu rady Benátského výboru. Návrh usnesení, pane předsedo, vyjadřuje znepokojení ohledně svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků v Turecku. Nedávný vývoj jako například to, že minulý týden byl přijat zákon o internetu, propuštění novinářů, kteří vystupovali kriticky a omezování přístupu zahraničních novinářů ještě zvyšuje naše obavy. Jako Evropský parlament neustále požadujeme po Turecku, aby zreformovalo svůj zákon 5651 z roku 2007, je to zákon o internetu. A tento zákon omezuje svobodu projevu, omezuje právo občanů na přístup k informacím a umožňuje zákaz internetových stránek. Evropský soud shledal, že tento zákon je v rozporu s Evropskou úmluvou z roku 2012. Nicméně ta novela, která byla přijata minulý týden k tomuto zákonu, rozhodně tyto problémy neřeší a vyvolává další problémy. Jak jsem viděla také v hodnocení Evropské komise včera. Pane předsedo, minulý týden jsme měli první konstruktivní schůzi všech stínových zpravodajů, bylo to tedy ve Štrasburku, a já věřím, že dosáhneme koncensu, abychom vyjádřili naše znepokojení ohledně všech těchto záležitostí. Osobní poznámka. Ráda bych se na tomto místě poděkovala bývalému předministrovi spravedlnosti, za jeho neustále úsilí o reformu Turecka. Usiloval o spolupráci s evropskými partnery zcela mimořádným způsobem. Setkala jsem se také s novým ministrem pro evropské záležitosti a vítám jeho úsilí diskutovat s námi a přibližovat Turecko k Evropské unii v těchto složitých časech. A abych skončila na pozitivní notu musím říci, že jsem ráda, že jednání o Kypru bylo dnes znovu zahájeno a z celého srdce doufám, že tato jednání povedou ke konečnému vyřešení tohoto konfliktu. A ráda bych apelovala na všechny kolegy, aby nepoužívali našeho usnesení o Turecku jako platformu ke zvyšování složitosti těchto jednání. V minulých letech bylo přijato stanovisko, které má poskytnout silnou podporu znovu sjednocení Kypru, které bude založeno na rozumném a spravedlivém vypořádání mezi oběma těmito komunitami, také s ohledem na Radu bezpečnosti OSN. Děkuji vám za pozornost. informe... Tato zpráva odpovídá období, které je poznamenáno řadou různých kroků, konfliktů, sporů, skandálů ve veřejném životě Turecka. A proto naše frakce se domnívá, že je třeba posílit naše základní postuláty. Za prvé, musíme hájit naše cíle, naše požadavky, které se týkají role Evropské unie a Turecka a jejich vzájemných vztahů. Za druhé, musíme usilovat o objektivní a rozhodný charakter kritických eh, hodnocení určitých aspektů veřejného života v Turecku. A za třetí si myslíme, že letos eh, bychom měli být velmi důslední, maximálně důslední. Musíme si uvědomit, jaké signály chceme vyslat. Jak vůči Turecku, tak vůči členským státům Evropské unie, vzhledem k tomu, že Turecko teď prožívá skutečně kritické období. Nesmíme přestat podporovat tu obecnou tendenci, to znamená, nesmíme přestat podporovat reformu ústavy, nezávislost justice, svobodu projevu, svobodu sdělovacích prostředků. Obecně musíme dále podporovat demokratický pluralismus v zemi. Pozitivně hodnotíme návrh této zprávy nebo tedy tohoto usnesení a také kompromisy, kterých jsme dosáhli. Nepochybuji o tom, že dosáhneme široké většiny při hlasování o tomto usnesení na plenárním zasedání. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat paní zpravodajce za obvyklou profesionální práci. Naše setkání ve Štrasburku minulý týden eh, bylo velmi produktivní, podařilo se nám vyřešit řadu problémů a eh, vyjasnit eh, nejasnosti mezi frakcemi. Myslím, že teď jsme na dobré cestě. Nechci dlouho hovořit o tom, na čem už panuje zhoda. Chtěl bych jenom možná zdůraznit několik bodů, kde by ta zpráva mohla být výraznější. Domníváme se, že eh, zásadním, eh, zásadním eh, kritériem pro vizivní zprávy je splnění eh, prvního koraňského kritéria a také jsme zde měli protesty v parku Gezi, eh, které obletěly celou zemi a eh, šlo o právní stát, práva svobodných profesí, jako je zdravotnictví nebo eh, právo a tak dále, to myslím, že jsou věce, které, věci, které nejsou v pořádku a myslíme si, že je třeba to zmínit, ale na jiném místě. Eh, druhý bod, o kterém myslím, bychom se měli ještě jednou pobavit a eh, proto by bylo dobré možná to hlasování odložit, tak ten bod je takový, že je třeba, abychom reálně uznali, že zde existuje spor mezi dvěma křídly politiky. Na, jednou, na jedné straně je to AKP, to je ten konzervativní islamistický tábor, a na druhé straně hnutí Ismet. Já myslím, že to bylo správně, eh, kdybychom vyzvali zmet, aby se chovalo transparentněji. Víme, že toto hnutí, a to víme od eh, zástupců tohoto hnutí, eh, že tento návrh by jim byl vítaný. Eh, byli by ochotni se vystavit interpelaci v parlamentu a vysvětlit, o čem toto hnutí je, jaké jsou jeho cíle protože to je problém, kterým jsme se nezabývali. Eh, ano, eh, uvěznění eh, žurnalistů Šika a Šeny vedlo k tomu, že poprvé bylo jakési světlo vrženo i také na to, jak toto hnutí Hismet funguje ve strukturách státu. My jsme zde také měli Eh, hodinku otázek a odpovědí. Eh, bylo to velmi plodné setkání. No a jestliže toto hnutí samotné je ochotné eh, si počínat transparentněji a odpovědět na otázky, tak myslím, že není důvod, abychom to do zprávy nezapracovali. Bohužel Spravodajka to zatím odmítá, ale bylo by dobré, kdybychom se na něčem shodli. Další důležité téma, pluralismus. Demokracie to nejsou pouhé volby. Většina není oprávnění k tomu, aby se potlačovala práva menšin, nebo řekněme, aby se ignorovala Eh, také rovnováhy a pojistky, to je důležitý princip demokracie. My máme eh, velké obavy, pokud se týče nezávislosti demokracie a mm, bylo by dobré, aby to bylo ve zprávě. No a aktuálně ještě jeden bod. Zákon o cenzuře internetu čerstvě Eh, čerstvě schválený eh, zákon eh, bezprostředně po návštěvě ministerského předsedy Erdoána v Berlíně. Tento zákon je v ostrém rozporu se základními požadavky na svobodu názoru a rozmanitost názoru a já si myslím, že to by se také mělo v této zprávě mm, reflektovat a proto ten s paní Eh, Rio Omenroitem, že eh, by bylo dobré to odložit. Eh, skutečně ministerský předseda je v Berlíně, poté v Bruselu, je tady velká zhoda a okamžitě po návratu domů se stane něco takového, jako je tento zákon. Já jsem dokonce slyšel, že v Turecku se tvrdí, eh, že tento zákon je v souladu s evropským právem. Odpověď, eh, ano, myslím, že toto je podobná metoda, jakou používá Orbán v Maďarsku. Eh, de facto se dají dohromady jakési prvky, ale se staví se něco z toho úplně něco jiného, tak to není skutečně přípustné. Dobře. Nyní pan Van Orden. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych chtěl říci, že eh, eh, názory na Turecko napříč politickými stranami a různými dalšími orgány parlamentu jsou eh, velice rozmanité. To je třeba vzít na vědomí. Já osobně si myslím, že ačkoliv ačkoliv eh, znám názory mnohých kolegů, je mi líto, že kyperský problém nepopisujeme eh, vhodným způsobem. Myslím, že ta historie je tam eh, velice popsaná velice deformovaným způsobem a má to své důvody. Nicméně myslím si, že by se to mělo změnit. Pak jsou zde další kontroverzní oblasti. Já vím, že mnozí kolegové se liší v názorech. Když se podíváme na události první světové války, došlo k strašným zvěrstvům a bylo tam mnoho mrtvých. A já myslím, že je nešťastné, pokud některé z nich budeme nadále charakterizovat jako genocidu, což je pojem, který má konkrétní eh, právní obsah z hlediska Spojených národů a to se, tam genocída to je vlastně umyslné eh, vyvražďování konkrétních eh, skupin. A já si myslím, že k tomu tam skutečně nedošlo a eh, je to velmi urážlivé vůči tureckým kolegům. A já lituji toho, že to máme ve zprávě. A jsou tady další věci. Já eh, doporučuji ty eh, návrhy, které jsem předložil sám a myslím si, že eh, paní zpravodajka často byla úspěšná ve formulacích některých kompromisních návrhů. Myslím, že je to celkem dobrá zpráva, ale ještě je na ní co zlepšovat. Děkuji vám. Paní zpravodajka předložila vyváženou zprávy, zprávu, podobně jako v minulých letech. A jsme také velmi spokojeni s kompromisními návrhy. Já nebudu zakázet příliš do detailů, připojuji se k panu Lambsdorfovi. A myslím si, že to, co zde máme napsáno o eh, rozdělení pravomocí, eh, kritéria kodaňská, nezávislost justice a tak dále. Eh, myslím, že trošku si klademe otázky v oblasti svobody tisku a jiných politických sil. Zda tedy můžeme Eh, nebo tak, jak to vidíme, eh, je skutečně, skutečností to, že Turecko má daleko eh, k autentické demokracii. No a samozřejmě máme tady členskou zemi, která tady není uznávána ze strany Turecka. Myslím si, že tedy v této souvislosti nemá smysl hovořit o evropských perspektivách pro Turecko. A e, dále tady máme kapitolu energetice, kde určitá část nebyla podepsána. A my jako Kyperská republika máme také právo provést, provádět průzkum nerostného e, hospodářství, nerostného bohatství, e, čili já si myslím, že otevření této kapitoly z tohoto hlediska není vhodné. Dále Turecko má své interní problémy. Ty je třeba ovšem vyřešit interně a ne přenášet je na půdu Evropské unie. A dále eh, pokud se týče náboženských záležitostí, tak to je otázka eh, přebudování Hagie Sofie na Mešitu a další věci. Děkuji. Christon. Eh, děkuji. Já bych také chtěl poukázat na to, kolegyně, kolegové, že eh, letošní debata o pokroku v Turecku de facto se časově shoduje e, s novým jednáním o e, kyperské otázce v Nikosii. E, moje strana AKEL, která je nyní v opozici, podporuje úsilí o řešení kyperské otázky, které není vyvíjeno. To je pro nás důležité a je to o to důležitější, že my jako opozice s určitými eh, výhradami eh, vůči společnému prohlášení hm, toto úsilí podporujeme. Vítáme veškeré příspěvky k řešení kyperské otázky a všechny vyzýváme, aby k tomu také přispěli. My jsme opakovaně Eh, hovořili, nebo slyšeli jsme požadavek paní zpravodajky o navrácení Famagusty, eh, která je obsazená tureckou armádou Kyperské republice. A v Augustu si přejeme, aby eh, byla navrácena právoplatným obyvatelům, jak to paní ten už léta žádá. A to by skutečně byl dobrý impuls pro řešení kyperské otázky. Myslím si, všichni ti, kteří si přejí toto řešení, by měli podpořit tento krok. Existují aspekty pozitivní i negativní, které je třeba proskoumat, než se eh, vyjádříme k tomu řešení. Bohužel ten kompromis neřeší otázky osadníků a byl bych rád a vyzývám, aby to bylo do, aby to bylo eh, doplněno. Kapitoly 23 eh, a 24 ty není možné otvírat, poněvadž nejsou splněny eh, určité parametry, které v těchto kapitolách jsou eh, jsou jednoduše prostě zmiňovány. Takže eh, očekáváme eh, přece jenom tady konstruktivní kolo jednání. Благодаря, господин председател. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla především poděkovat paní zpravodajce Reutem, která naprosto přesně popisuje problémy. My máme na Turecko určitá očekávání a já jsem s tím naprosto spokojená a s touto zprávou eh, souhlasím i s podpisem konkrétní situace v Turecku. Já mám ovšem určité obavy, které se shodují eh, s obavami paní zpravodajky. Jde zde o nevyřešené otázky eh, balkánského regionu, nevyřešené otázky vztahu například mezi Bulharskem a Tureckem. My jsme k tomu už v Evropském parlamentu eh, měli určité rezoluce, ale Nedočkali jsme se reakce ze strany turecké eh, vlády. Slyšíme jenom eh, dobro, výrazy dobré vůle, že problémy se měly řešit, ale nic se neděje. Máme takový dojem, jako by turečtí politikové se snažili eh, překreslit hranice na Balkáně. Existují určité náznaky které se týkají konkrétních geografických oblastí a to zvyšuje napětí na Balkáně. Poněkud nás to znepokojuje a v této souvislosti by bylo možné spochybňovat i další věci, například nezávislost některých dalších států na Balkáně. Tyto eh, výroky určitě neodpovídají politice rozšířování EU. Dále existují další postoje tureckého státu, jako například eh, různé hospodářské licence, které eh, by se například měly vydávat eh, pro umožnění průjezdu nákladních vozidel Tureckem. Eh, není to třeba není možné na bulharsko-turecké hranici. Čili my musíme podpořit kompromisy, ale zároveň je zde na místě určitá opatrnost. Já eh, jsem předložila pozměňovací návrhy a prosím věnujte jim pozornost, myslím, že jsou důležité. Theocarus. Yeah, yeah. Děkuji. pane předsedo. Já chci poděkovat paní Rie Omen Ruiten za to, že zde explicitně hovoří o tom, že třeba vyřešit kyperskou otázku na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN komunitárního AKY a evropské legislativy. To je jediný způsob, jak toto řešení bude udržitelné. Pokud to nebude spravedlivé řešení, tak to nebude fungovat. Pozměňovací návrh 259 obsahuje chybu, jen překlep. Já jsem předložila tento pozměňovací návrh s další kolegyni. Je to 259, prosím opravte tam tu chybu, tam se říká forces from Cyprus and to transfer the city of to its lawful inhabitants. It remains the, the phrase the... Takže seal of area, tam je zůstala ten kousíček té věty, který už nedává žádný smysl. Takže prosím, opravte to. Zpráva také hovoří o povinnosti Turecka vrátit Famagustu jejím obyvatelům a je třeba přijmout minimální, alespoň tedy minimální opatření na vytvoření důvěry. Evropský parlament podporuje udržitelné řešení a to, že se zde říká, že to musí být v souladu s principy a hodnotami evropské legislativy a že musí dodržovat aky Evropské unie, to je pro nás velmi důležité. Začalo už jednání, nicméně Turecko to společné komuniké interpretovalo úplně jinak než Kyperská republika. A je mou povinností hájit principy a hodnoty Evropské unie. A proto bych vám ráda připomněla vaše závazky vůči členu Evropské unie, který je slabý a zranitelný. Paní Omen Ruiten eh, nehovoří o osadnících, abych se také ráda zmínila o kapitole 15. Kapitolu 15 nemůžeme otevřít pokud turecké námořnictvo bude tedy plout v těchto vodách. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Musím přiznat, že až do nedávna jsem byl trochu skeptický ke vstupu Turecka do Evropské unie. Jsem ovšem otevřen možnostem být přesvědčen, zatím se mi toho nedostalo. Turecký premiér nás navštívil před týdnem nebo před dvěma týdny. Já jsem byl na tiskové konferenci a vůbec na mě neudělali žádný dojem jeho odpovědi. Došlo ke zhoršení v celé řadě oblastí a to je určitě znepokojivé a samozřejmě zde bylo vyjádřeno znepokojení ohledně určitých aspektů turecké ústavy a to jsou věci, které nebyly zatím dořešeny. Takže pokud mohu, já poblahopřeji paní Omen Ruiten tak profesionální práci. Byl bych rád, kdyby se k tomu vyjádřila. Nemyslím si, že by mohla odpovědět, ale mám tři konkrétní body. Má nějaké konkrétní důkazy, že turecká vláda skutečně chce vstoupit do EU? Já nejsem přesvědčen, že zde je skutečný důkaz o této vůli. A za druhé, má nějaký konkrétní důkaz, především na podkladě Erdoganovy návštěvy minulý týden, ohledně toho, že se napravily ty chyby a ta zhoršení, ke kterým došlo v minulém měsíci, v minulých měsících. Zdá se, že turecká vláda ztratila ze zřetele demokratický ideál, nejen pokud jde o svobodu schromažďování, a za třetí, další věc, která nás neustále trápí, jsou zde skutečné důkazy, že by turecká vláda chtěla se nějak dohodnout, pokud jde o Kypr. Já mám pocit, že se naše postoje nezblížily a přitom je to velmi důležité. Já si myslím, že ten můj postoj ke členství Turecka se trochu změnil od chvíle, kdy došlo k těmto zhoršením v poslední době. Já si nemyslím, že Turecko by bylo otevřeno přistoupení. Myslím, že to ani nechce udělat. A musím říci, že postoj premiéra a jeho strany rozhodně není příliš příznivý. Teprve nedávno bylo zjištěno, že AKP, premiérova strana, je členem stejné skupiny jako já. A to mě skutečně velmi znepokojuje. Já si nejsem jist, jestli chci pokračovat by v tom, abych byl tedy spojován s AKP, pokud mě ten paní Omen Ruiten nepřesvědčí, že ta zlepšení, která očekávám, se v Turecku skutečně odehrávají. Děkuji. A nyní pan Tanok. Děkuji. Já také blahopřeji zpravodajce za naší frakci na toto obtížné téma v současném politickém a ekonomickém klimatu. Je, ta, je to období plné výzev, máme problémy globálně s nově s objevujícími trhy, světová ekonomika je pod tlakem, jsou tady srští uprchlíci a ještě další problém mezinárodně s těmi odhalenými eh, zásahy vlády do vyšetřování korupce vysokých představitelů strany AKP. Tvrdí, že je to všechno způsobeno jakousi vendetou, ale je tady ještě širší problém na východě středozemí. Eh, došlo k narušení tradičně dobrých vztahů s Izraelem. Eh, je tady Eh, turecká podpora eh, islamistických radikálů v Sýrii, je tady nevyřešená eh, ne, otázka Kypru, neprováděné protokoly OSN a také celý ten problém rozhovorů, kde prostředníkem bylo OSN, kdy byla snaha nalézt mírové řešení pro Kypr. A Turecko se proaktivně snažilo zabránit Kypru eh, v eh, hledání eh, možných zdrojů ropy v okolních mořích. Já chci říci, že jsem podal návrh 158, kde vítám uvolněnější postoj turecké vlády co se týče, eh, co se týče genocidy eh, provedené na arménském lidu, který uznává 23 členských států Evropské unie. A také tam došlo eh, k umyslenému k umyslené genocidě na křesťanech mezi Arménci a já bych rád kolegy vyzval, aby dobrovolně podpořili můj návrh 158, který je víc než gesto, kdy chválí tureckou vládu za to, že už se nesnaží trestně stíhat e, ty osoby, e, které se snaží volat po e, oficiálním uznání arménské genocidy. Ale další problém se ještě týká křesťanských menšin. Eh, na východu Turecka a eh, znovu otevření eh, jednoho kláštera a také řecké ortodoxní církve. Takže ale ta otázka arménské genocidy myslím, že je nejdůležitější. Děkuji vám a naše frakce zprávu podpoří. Děkuji, pane Tanoku, paní Janaku. Pane předsedo. Jako vždycky paní Omen Reuten vypracovala zprávu, která je v souladu se zásadami a hodnotami Evropské unie. Vím, že nechce do nekonečna opakovat známé věci, ale v případě Turecka se nepodařilo dosáhnout pokroku i ve zcela zásadních otázkách nezbytných pro vstup Turecka do EU Eh, ku příkladu eh, ratifikace některých eh, úmluv OSN, OSN uznání, uznání Kypru, vojenská, vojenská okupace na Kypru a je tady také další situace sporů s Řeckem, takže Turecko dělá všechno, co by dělat nemělo, přejeli si skutečně upřímně dobré sousedské vztahy. Mnozí si nejsou jistí, že Turecko skutečně stojí o e, členství v Evropské unie. Není to ovšem pravda. Turecko e, se chce stát členem EU, ale ve stavu, v jakém je, ne, nepřeje si měnit status quo, co se, co se Turecka týče. A myslím, že mnozí to už pochopili. Já si myslím, že bychom ani neměli uvažovat o eventuálním otevření nových kapitol, pakliže Turecko neuzná jeden každý členský stát EU, tak myslím, že vůbec nemůže e, postupovat na své cestovní mapě do e, Evropy. Paní Omen Ruiten, doufám, že e, schválíte naše pozměňovací návrhy, tak aby se těmto otázkám dostalo náležité pozornost. Děkuji, pan Sofokles. Já vítám snahu zpravodajky. Jsem spokojen s jejím stanoviskem. V Turecku dochází k novému vývoji a tato zpráva je otevřena vůči tomuto vývoji. Co se týče obsahu, zpravodajka se nezabývá některými nevyřešenými otázkami do podrobnosti. Hovořím o usnesení eh, Bezpečnostní rady OSN a některých komuniké, eh, které Turecko ignoruje. Dovolte, abych vysvětlil. Ona neodsuzuje eh, vpád a okupaci země, která je plnoprávným členem Evropské unie. Nenacházím ve zprávě žádné otevřené odsouzení toho, že Turecko obývá Kypr ilegálně a také byly problémy během kyperského předsednictví. Takže Turecko neuznává jednoho člena EU, to znamená, že neuznává EU jako takovou a pro EU představuje hrozbu. Turecko brání svobodě vyjadřování, svobodě tisku, pronásleduje eh, novináře, násilím eh, potlačuje stávky a pronásleduje křesťany. Pak je tady otázka a problém eh, Kurdů. Je potřeba to říci zcela otevřeně. Nestačí pouhý popis nebo deklarace. Pakliže budeme Turecko pouze chválit, tak tím ohrozíme jeho budoucí členství v Evropské unii a nepomůžeme ani tureckým obyvatelům. Nakonec chci říci, že je třeba naprosto jasně říci, že kapitoly 23 a 24 nemůžeme otevřít. Děkuji, pan Filody eh, z Generálního ředitelství pro rozšíření. Dobrý den. Ta první debata na eh, téma této zprávy proběhla v prosinci a tehdy jsem měl to potěšení prezentovat názory komise, co se týče eh, obsahu návrhu zprávy. Jak jste asi slyšeli, bohužel dochází eh, k nedobrému vývoji od té doby. To, jak turecká vláda reagovala na vyšetřování podezření z korupce ze 17. Eh, prosince to mělo velice závažný dopad a hned od samého počátku komisař Fíle vyjádřil vážné obavy, co se týče tohoto vývoje eh, a eh, Zdůraznil, že respekt právního státu a rozložení sil jsou zásady, které jsou zcela nezbytné pro demokracii a jsou nezbytné také dodržet v přístupových jednáních. Komisař také potrhl, že Turecko se musí zabývat jakýmikoliv podezřeními korupce transparentně a nestraně. To znamená také, že se zdrží jakéhokoliv kroku, který by mohl podrývat účinnost vyšetřování, které probíhá. Komisař se také zvláště věnoval v tomto kontextu návrhu zákona o soudnictví, eh, který obsahuje ustanovení, eh, které mají eh, změnit fungování Vysoké rady soudců a státních zástupců. Komisař při, eh, doplnil, že jakékoliv návrhy i ústavních doplnění by se měly debatovat za konzultace s Evropskou unii a Benátským výborem. V tomto kontextu podporujeme zvláště doporučení vaší zprávy aby eh, volby a složení Vysoké rady soudců a státních zástupců bylo plně v souladu s kritérii a doporučeními eh, Benátské komise. Dalším důvodem ke znepokojení z nedávné doby je nový zákon o internetu, který turecký parlament schválil minulý týden, kde se zavádí řada ustanovení, která dále omezují svobodu vyjadřování a volný tok informací. Celý tento vývoj poukazuje na význam zapojení EU. Evropská unie je měřítkem rozvoje Turecka. Turecko je kandidátskou zemí a strategickým partnerem EU a Evropská unie je důležitou kotvou eh, pro evropské, pro turecké ekonomické a politické reformy, jak stojí eh, doporučení Rady z prosince. A snaha Turecka by se měla materializovat v důvěryhodném procesu přistoupení. Co se týče nedávného vývoje, chci říci, že práce na kapitolách 23 a 24 je nyní důležitější než kdy předtím. My trváme na tom, že když poskytneme měřítka, tak poskytneme jasnou cestovní mapu pro turecké reformy a bylo by škoda nevyužít tohoto nástroje pro reformy, které si přejeme, aby v Turecku proběhly. Já jsem pochopil od paní zpravodajky, že eh, přímo podporujete znovu zahájení rozhovorů, které by vedly k vyřešení kyperské otázky a my jako komise vítáme rozhodnutí vůdců podepsat dnes společné prohlášení. Děkuji. Děkuji a nyní paní Reuten. Budu hovořit nizozemsky. Nejprve tady. Začnu od konce. Pan Flory. Právní úprava eh, Vysoké rady soudců, pro soudce a státní zástupce eh, byla teď stažena z parlamentu a jedná se s opozičními stranami. Jde o to, že chtějí vypracovat společně nový návrh právní úpravy. To je podle mě pozitivní. Vyplývá to z úsilí všech Evropanů za tímto účelem. Za druhé také podporuji deklaraci, která byla podepsána na téma Kypru. A řekla jsem a doufám, že dojde k jednání, které povede k rychlému výsledku. A nyní k tomu, co řekl pan Sofokles. Bylo by dobře si skutečně podrobně pročíst mou zprávu, protože všechny ty problémy, které tam třeba byly, nebyly uvedeny přesně těmi slovy, eh, která vy byste si tam přál vidět, ty problémy tam zmíněny jsou. Vy eh, jste se zmínil o pronásledování Kurdů. Možná vám ušla skutečnost, že loni v září došlo k soudnímu řízení a v důsledku toho se hovoří o možném lepším statutu pro Kurdy v Turecku. A vypracovává se řada návrhů právní úpravy, která by měla vést ke zlepšení pozice Kurdů v turecké společnosti. A nyní k poznámce paní Janaku. Ano, co se týče řady bodů, se vývoj spíše obrací zpět, když se podíváme na justici, média, svobodu tisku a tak dále. A mých kompromisních návrzích jsem se k tomu také několikrát vyjádřila. Jak také řekl kolega z Kypru, že by se neměla otevírat žádná nová kapitola. Já si naopak myslím, že by bylo dobře otevřít kapitoly 23 a 24 na téma justice, protože toto by vydalo Turecku jasný signál a posloužilo by to jako měřítko tak aby se Turecko mohlo vyrovnat s kritikou z naší strany. A ke komentáři pana Tenoka vyslechla jsem eh, pečlivě jeho pan, eh, a eh, i pana Van Ordena a pana Atkince. Já jsem vyjednávala s Joffrem jménem vás všech, takže poznamenávám a beru na vědomí všechny pozměňovací návrhy, které jste podali. A pan, pan Van Orden toto také vysvětlil. A pan Sir Richard Atkins řekl něco velmi pěkného. Eh, já také nejsem spokojená se stranou AKP v Turecku, to řekl tedy kolega eh, Atkins, že vlastně je ve stejné straně a není s tím spokojen. Já nemohu hovořit za něj, ale musím říci, že Turecko je zemí, která si přeje vstoupit do Evropské unie. Eh, ve frakci EPP byli jako pozorovatelé. Tento post opustili. a není eh, jejich strana a nyní tato strana vlastně chce opustit Evropský parlament, ale to je váš problém, ne můj. Ale bylo to zajímavé, co jste řekl. Pane Tanaku, já nemohu říci, že podporuji váš návrh 158, protože když se zmiňujete o arménské otázce, my jsme vždy v Evropském parlamentu přistupovali velice obezřetně k té otázce Arménie. Od té doby, co já jsem zpravodajkou, jsme vždy přistupovali velice opatrně a tato opatrnost vedla k tomu, že řada otázek, které nebylo možné předtím debatovat, se teď dostali na pořad jednání a hovoří se o nich. Takže není možné říci, že se nic nestalo a nezměnilo. Myslím, že ta mentalita se na řad, v řadě témat změnila a e, v odstavci 9 se hovoří o Kizi Park. Já tuto zmínku používám po každé, eh, co mohu, protože eh, možnost demonstrovat je velice důležitá. Šlo o park Gizy my v Evropské unii zastáváme řadu zcela klíčových hodnot, které jsou nezbytnou součástí kodaňských kritérií a pakliže se nějaká země chce stát kandidátskou zemí pro přistoupení, tak musí také tyto klíčové hodnoty respektovat. Takže o tom se ve zprávě zmiňuji. Ovšem možná pomocí jiného znění, než by si představoval kolega Aleksandr, ale myslím, že na obsahu se shodneme, i když třeba ne na přesné formulaci. ale pane Tanaku, bohužel nepodpořím návrh 158. Co se týče otázky náboženských obcí, za posledního půl roku se, ta, se situace trochu zlepšila pro Kurdy, ale je řada náboženských obcí, kterým se také tam prostor otevírá. Myslím, že tady se situace mírně zlepšuje. Hovoří se o ústupcích pro skupinu Haki a ale starosti mi dělá komunita Levy, eh, pro ty se toho nedělá dost. A nyní, co řekla paní Teogaros. Já jsem se pokusila zapracovat co nejvíce vašich bodů, ale činím to v kontextu textu, který vychází poněkud odlišně, než asi vy jste si přála. Když se podívám na návrh 259, tak si myslím, že co do obsahu proti sobě rozhodně nestojíme. Já podpořím cokoliv a všechno, co by mohlo přispět ke sjednocení Kypru. A také se tam několika slovy o tom zmiňuji. Možná, že ne přesně těmi slovy, které byste tam chtěla vidět. V parlamentu, když pracujeme na textu, tak musíme pracovat tak, aby se výslednému textu dostalo všeobecné podpory. Co se týče paní Lubčeva, Lubčevy, já bych vás ráda upozornila na eh, bod 16 preambule, kde se hovoří právě o tom, o čem jste zmínila vy. A totéž chci říci panu Hači Georgiu. Ano, uvědomuji si, že kapitoly 23 a 24 zablokoval Kypr. Já jsem si toho vědoma. Ale myslím, že v době, kdy eh, je justice v Turecku pod tlakem, eh, oddělení mocí je pod tlakem, a já tam o tom ve zprávě píši, Když v zemi není právní stát a nedochází k oddělení eh, mocí, tak se těžko bojuje s korupcí. Eh, jinak myslím, že není správné si, eh, jak si prostě si myslet, že nemůžeme mluvit o to, o, do toho, jak jsou jmenováni soudci. Toto je nezbytné pro fungování právního státu a myslím, že musíme pro Turecko nastavit nějaká měřítka a podpořit je, aby se vydalo správným směrem. Musíme jim poskytnout motivaci ke změnám správným směrem, co se týče uspořádání justice. Myslím, že Turecko by rozhodně mělo učinit tyto změny ve spolupráci s Benátskou komisí Rady Evropy a o tom jsem ve zprávě psala. Možná to znění výsledné je trochu jiné, než by se vám líbilo, ale domnívám se, že to, co ve zprávě stojí, je skutečně v souladu s tím, co jsme schválili loni. A nyní k tomu, co řekl pan Salafranka. Ano, jsme velice znepokojeni situací médií a svobody tisku v Turecku a máme tam o tom několika několik odstavců, takže podporuji váš názor v tomto směru. Je to také spojeno s kapitolou 15 a s jejím otevřením. Kapitola 15 ale neslouží jen zájmům Kypru, je důležitá také pro zájmy EU a Turecka. Je v zájmu nás všech dojít ke schodě, ale tam je vlastně taková předběžná podmínka, která je tam součástí. Já eh, jsem eh, se dozvěděla, že v Evropském parlamentu koluje petice občanů a v demokratickém uspořádání nemůžeme mít nic proti takovéto iniciativě. A tato petice se zasazuje o to, aby Isla Sofia byla zase k dispozici pro náboženskou eh, eh, činnost. Já jako zpravodajka na to nemám názor. Co se, co se týče Alexandra, děkuji za vyjádření eh, uznání. Vy jste chtěl slyšet ve zprávě více o parku Gizi. Já myslím, že v bodu 9 se o tom hovoří dostatečně. A co se týče vyváženého uspořádání státní moci, vždy o tom píši a je to zcela jasně řečeno v odstavci 4 této zprávy. Hovořil jste o internetu, možná, že v kompromisním návrhu tam, eh, se tam vyjádřím poměrně ostřeji, protože nedávno byla přijata právní úprava ohledně internetu. Já jsem to hned z počátku sice neřekla, a co se týče Gulen, já mám velký problém s pozměňovacími návrhy na toto téma, protože, eh, protože protějškem pro mě v Evropském parlamentu nebo naším protějškem není Gülen, eh, jsou to turecké orgány, turecké úřady. Takže myslím, že nemá smysl se stýkat s těmito skupinami ve třetích zemích, ve Filadelfii nebo kde už jsou, protože to nejsou pro nás partneři k jednání. My vyjednáváme s oficiálními úřady a orgány Turecka, s nikým více, s nikým méně. Pan Obios. Já myslím, že většina těch kritických bodů i objektivních bodů, kdy jste se vyjádřil, s tím souhlasím. Myslím, že dospějeme k rozumnému kompromisu. a já jako zpravodajka se maximálně snažím zapracovat všechny názory, které jsou zde vzneseny. Znovu opakuji, že je nezapracovávám za použití úplně identických slov, která navrhujete, ale přece nemá smysl se hádat o znění, o formulace. Jde především o obsah a je třeba si uvědomit, nejenom kvůli vyjednáváním na téma Kypr, ale i ve složité interní situaci Turecka se musíme maximálně snažit aby tato zpráva byla schválena co největší většinou. Turecko je pro Evropskou unii důležitým partnerem. Stále ještě s Tureckem vyjednáváme. Turecko je kandidátskou zemí na členství v Evropské unii a i přes všechna hezká či méně hezká slova, která padla v nejrůznějších členských státech, tato vyjednávání nebyla zastavena. Nikdo také nepožádal o zastavení jednání s Tureckem. Takže jako zpravodajka i jako poslankyně Evropského parlamentu jsem toho názoru, že musíme jednat v kontextu této skutečnosti. O to se snažím a o to se také snaží tato zpráva. Děkuji. Děkuji. Děkuji a teď se dostáváme k debatě nad eh, zprávou, které se týkají doporučení radě. Eh, autorka je paní kolegy Ojulan a eh, jde o omezení, která mohou být uvalena ruské představitele v případě Magnitsky. Děkuji, kolegové. Vy víte, o co jde. A co se týče eh, našich doporučení radě, my jsme se toto otázkou zabývali už hodně dlouho, téměř dva roky. A v roce 2012 v říjnu jsme eh, zveřejnili první doporučení radě a doporučili jsme vizové omezení a zmražení kontu. Pan předseda, prosím, aby kolegové, kteří odcházejí, činili to v klidu a v tichu. Děkuji, paní Ojulan, může pokračovat. Zdá se, jako kdyby lidé prchali před tímto tématem. My tedy eh, pracujeme na této věci už dlouhou dobu a navzdory našemu úsilí, a navzdory přijatým doporučením pro rado a navzdory opakování těchto doporučení v několika rezolucích týkajících se Ruska. Rada dosud si nedala toto téma na program jednání. Paní Ashton tomu přiznává, že zatím nebyla vypracována pozice členských zemí. Z tohoto důvodu se o tom v radě zatím nediskutuje a my navrhujeme, aby Evropský parlament projednal tato doporučení ještě jednou, přičemž navrhujeme, aby parlament přijal nová doporučení radě, kde budou zopakovány naše požadavky z roku 2012. Zároveň ale doporučujeme, aby parlament schválil seznam osob, na které by měly podle našeho názoru být uvaleny sankce. Tento seznam se odvíjí od amerického seznamu. Americký kongres v prosinci 2012 již přijal zákon, který nese jméno Magnického, ale my jsme po schválení tohoto amerického zákona dostali ještě další informace z dalších zdrojů. A všechny osoby uvedené na seznamu eh, jsou lidé, kteří měli nějakou účast eh, na vraždě Sergeje Magnického, eh, také byli a je doloženo, že se snažili ho tedy eh, mučit a mlžit o tomto případě. A také se to týkalo eh, bránění práce soudu, eh, který o tom jedná po magnické osmrtě. My zde máme tedy tento seznam, který eh, dodává velice konkrétní aspekt k našim doporučením. A také je to konkrétní doporučení, kdo by měl být postižen sankcemi, které parlament žádá. Ten seznam osob by neměl být chápán jako vyčerpávající, nýbrž je to návrh, předběžný seznam, který rada může podle svého uvážení upravit. Každopádně jde o připomenutí toho, tedy radě, aby eh, si uvědomila, že parlament se drží svých eh, pozic eh, z roku 2012. Pan Protaševič. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych zdůraznit, že EPP od samého počátku byla zastáncem, který volal po vyšetření a potrestání vyníků, kteří stojí za smrtí Sergeje Magnického v Rusku. Domníváme se, že iniciativa znovu dát na stůl doporučení ještě za tohoto mandátu, tak jak to říká paní Ojoland, eh, je důležitá, my ji určitě podpoříme. I když budeme se ještě bavit o podrobnostech, nicméně eh, mně se velice líbí eh, to, že nyní přidáváme seznam. Je třeba skutečně poukazovat na osoby, které eh, byly eh, účastní této hanebné vraždy. Ano, děkuji vám, pan Kirilov. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych řekl jménem našeho stínového zpravodaje Libora Roučka, že tato zpráva je východiskem pro naši debatu. Tady to je skutečně eh, eh, hrozný a varovný příklad toho, jak je možné zachovat, eh, za, zachovat se vůči určitým lidem. Pan Rouček mě požádal, abych také jeho jménem předložil několik pozměňovacích návrhů. Děkuji, pan Schulz. Pane předsedo, já bych chtěl jménem frakce prohlásit, že zprávu paní Ojoland plně eh, podporujeme. Je hanebné, že eh, komise dosud nereagovala, ačkoliv se tato kauza táhne už tak dlouho. V Rusku eh, se tento případ zdržuje neuvěřitelným způsobem a dokonce eh, osoby, které byly eh, do tohoto zataženy a dokonce se snažili pronásledovat eh, pana Magnického posmrtně, tak ty jsou podivným způsobem osobozovány. Je třeba, aby bylo jasné, proč nechceme, aby tyto osoby vstupovaly naše území. Myslím, že je třeba také ukázat, že Evropská unie má také zuby a že tyto zuby dokážeme cenit na ty, kteří porušují lidská práva. Také eh, máme třeba zprávy o tom, eh, jak eh, Rusko už pomalu vysílá i vojenský personál do Ukrajiny, jakým způsobem se tam angažují, tak já myslím, že my se skutečně musíme k Rusku začít stavět jinak. Děkuji vám, pan Tenok. Děkuji, pane předsedo. A blahopřeji paní zpravodajce, paní Ojoland. Myslím, že je důležité, abych využil toto příležitosti a e, e, uznal to obrovskou neúnavnou práci, kterou odvádí jim e, pro pana Magnického. Eh, eh, můj eh, volič z Hermitage Capitals, ten se také zasazuje za zodpovědnost a spravedlnost v této době. Kritizujeme zde nedostatečný právní stát a beztrestnost těch, kteří se provinili tímto Eh, tímto případem a skutečně eh, je příšerné, že i po smrti je Magnický neustále souzen a myslím, že eh, v mnohých zemích toto prostě není přijatelné a jeden ruský diplomát se to snažil zdůvodnit, že skutečně je možné, aby lidi byli posmrtně stíháni. Skutečně bych nechtěl být v kůži rodiny Sergeje Magnického. Já si myslím, že je skutečně správné, abychom zacílili sankce a je to něco, co už britská dolní sněmovna, americký kongres a další už také uznali a vyslovili se ve stejném duchu. My tedy nemáme žádné kompetence, čili naše rezoluce není závazná, ale myslím, že je morálně naprosto nevyhnutelná. Děkuji, pan Kelam. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, pochválit paní kolegyni Ojulante za její vytrvalost, pokud se týče toho návrhu. Eh, v tomto eh, návrhu je jeden signál, který chci zdůraznit. A sice, že je stále potřebnější, aby eh, Evropská unie měla jasnou a konzistentní politiku vůči Rusku, kterou budou podporovat všechny členské země. Protože eh, Rusko čím dál tím více porušuje své mezinárodní závazky. A pokud my budeme eh, neustále říkat, že jsme překvapení, máme obavy, Eh, jsme nepříjemně překvapeni a tak dále, to se moc daleko nedostaneme. Eh, v politicky skorumpovaném prostředí mohou takovéto cílené osobní sankce eh, vést k určitým změnám a případ Magnický je skvěle zdokumentovaný. Což ukazuje, že, nebo dokladem je také to, že americký kongres zde vypracoval seznam jmen osob zodpovědných eh, v jeho případě. Je mm, skutečně zvláštní, že naše vysoká představitelka eh, nedokázala dát toto téma na, eh, na jednání, dát na jednání ministru zahraničí naposledy včera. Pan Landsbergis. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, tady nejde jenom o případ Sergeje Magnického, ale také o konzistentnost a mm, naší důstojnost jako Evropského parlamentu. Náš výbor a doufejme, že i tento parlament eh, se musí držet linie boje za demokracii a lidská práva a nemůžeme zde činit žádné ústupky v eh, podobě usmířování příslušných režimů. Není možné, aby eh, ti, kteří z politických důvodů vraždí, mučí, pronásledují a tak dále, nemohou být beztrestní. Čili já myslím, že to je skutečně úctyhodná iniciativa paní kolegyně Ojland. A nyní za komisi DG Home požádáme paní Schmidt, aby nám řekla, jak eh, se k tomu staví Evropská komise a ke stanoviskům, které tady byly eh, právě vysloveny. Pan Schmidt. Dobré ráno, pane předsedo. Já jsem eh, Didrich Parmon, jsem z DG Home a naš, tedy řekli bychom, že Eh, na to by měla reagovat eh, především tady zahraniční služba, eh, čili to není úplně přesně kompetence DG GOM, čili já bych rád to předal slovo zástupcům zahraničního servisu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl především poděkovat poslancům, že upozorňuje na případ Magnického. Bohužel, jak již bylo řečeno, opravdu není to jediný případ dysfunkce a korupce v systému spravedlnosti v Rusku. A já chci říci, že my všechny tyto případy sledujeme s náležitou pozorností, které si zaslouží, poněvadž tím, že je sledujeme, můžeme poukazovat na systémové problémy a selhávání v, oblasti, v této oblasti například paní Torokuniková, eh, stýká se to také eh, podmínek ve vězení a dalších problémů v této souvislosti. Také velmi opatrně podporujeme a pečlivě podporujeme všechny aktivisty, kteří jsou obviněni, buď to tedy podporujeme eh, jejich iniciativy a naše iniciativy boje eh, za lidská práva demokracii, to nás stojí eh, ročně 3 miliony eur a také sledujeme tyto případy, setkáme se s rodinami, s právními zástupci pana Magnického a dalších a snažíme se zjistit, co by bylo možné a co by mělo být provedeno případě Magnicky eh, již zde zasnělo z úst poslanců, že je zde jasné, že tady eh, došlo k selhání boje proti korupci a selhání justičního systému. Provádí se nezávislé vyšetřování v Rusku, například je tam eh, Rada pro lidská práva nebo výbor pro sledování podmínek ve věznicích, kde jsou dokázané případy mučení a e, odepření léku. Také máme zprávu Rady Evropy e, na totéž téma, které e, dospívá ke stejným závěrům. Co tedy se děje a co by se mohlo dělat více? Především chci říci, že jde o celkem mimořádnou situaci, kdy předseda Evropské unie Herbert van Rompuy eh, napsal dopis k příkladu Magnický svému eh, protějšku, tehdy to byl pan Medveděv, a žádal, aby došlo k řádnému oficiálnímu vyšetření. Také Eh, Rada a paní Eštnová věnuje pozornost eh, této věci a k případu Magnický loni eh, byly vydány více než dvě prohlášení k tomuto tématu. Čili my budeme dále sledovat tento případ s veškerou náležitou pozorností a eh, my o tom také hovoříme s ruskou protistranou. Jsme samozřejmě eh, frustrováni odpovědmi eh, ruské strany, která tvrdí, že my případ politizujeme a to je v podstatě jediné, co oni k tomu říkají. Co více můžeme udělat? Já se domnívám, že podobně jako rezoluce Rady Evropy, kde se zdůrazňuje důležitost Eh, zmražení kont a odepření víz. Toto jsou ovšem eh, de facto takové úplně poslední, poslední možná opatření. A já myslím, že také se musíme eh, podívat, k jakým důsledkům by to mohlo vést. Co to sankce, s nimiž už máme určité zkušenosti, samozřejmě se to vyžádá Eh, jednomyslnost všech členských zemí, ale ještě důležitější je to, že jsme s tím měli eh, určité potíže, protože lidé, které budou takto postiženi sankcemi, se mohou vůči ním odvolávat u našich soudů. Eh, to znamená, že pokud bychom se dali touto cestou, je třeba, abychom si předem pečlivě zhodnotili možné následky, které by nakonec mohly být i ne zrovna žádoucí. Takže eh, my jsme spíše pro trošku eh, odstupňovanou eh, reakci. Zaprvé tedy vyzveme příslušné úřady, aby provedly vyšetřování řádně a pokud na to nezareagují, tak myslím, že tak v loňském roce eh, se tento parlament už vyjadřoval k možnosti usnadnění vízového režimu s Ruskem a to by také mohlo být v tomto kontextu znovu zváženo. Děkuji vám. Děkuji, paní Ojland, prosím. Děkuji, děkuji všem kolegům za podporu. Já jsem velmi ráda, že od vás slyšíme, že můžeme dále postupovat eh, s tímto doporučením. Těším se na vaše pozměňovací návrhy, které někteří kolegové slíbili předložit. A doufám, že se budeme moci držet harmonogramu, který máme ještě před sebou v rámci tohoto volebního období. A doufám, že před koncem ještě stihneme toto doporučení přijmout. Děkuji, takže lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 27. února v poledne. Takže teď si uděláme přestávku. Ještě pan Lansdorf. Jen krátká otázka. Oznámil jste ten pozměněný harmonogram pro zprávu o Turecku? protože zde byla požadována změna, ale neslyšeli jsme, jaká budou nová data. Alespoň já jsem je neslyšel, možná je to moje chyba, ale myslím, že nejsem sám. Máme nový harmonogram pro zprávu o Turecku. If so, it has not been announced. Pokud ano, tak to nebylo oznámeno. A nebo se na tom ještě pracuje? Pracuje? Ano, zatím se o tom ještě pracuje. Ale RIA požádala o změnu a myslím, že jsme se na tom shodli, ne? Ano. Já to tady mám napsané, ale možná je to super tajné. Takže návrh usnesení o zprávě o pokroku Turecka pro rok 2012, že se o něm bude hlasovat 3. 3. března 2014, takže to tady mám. Takže teď si uděláme přestávku do rozšířeného předsednictva. Pak se znovu sejdeme v odpovídajícím formátu. Děkuji.